Dobré odpoledne, pokračujeme v zasedání. Zápis ze včerejšího zasedání a přístupné, té schválené texty jsou k dispozici. Má někdo nějaké připomínky? Ne, zápisy jsou tedy schváleny. Dalším bodem na programu je debata o porušování lidských práv, demokracie a právního státu. A zaprvé se budeme zabývat Konžskou demokratickou republikou a sice hromadné únosy v provincii Jižní Kivu. Somebody taken my speakers list. We will start with the... Tak a dáme slovo prvnímu autorovi a tím je pan Tanok. Koňská demokratická republika eh, je nazvána špatně. Určitě není ani demokratická, ani fungující republika. My pořád čekáme, eh, že vláda podnikne kroky proti masovému, eh, masovým znásilněním žen, ale ve skutečnosti tomu tak není. Poslední masové znásilňování v jižním Kivu Eh, jsou toho důkazem. Eh, vojáci, kteří z toho dopouštěli, byli sice integrováni do národní armády, ale poté dezertovali. Eh, je to velká nespravedlnost, je to beztrestnost, ale my bychom se neměli vzdávat. Máme mezinárodní mm, tribunál pro porušování lidských práv a z této strany může vzejít aspoň jiskřička naděje pro oběti tohoto znásilňování. Děkuji vám. Dalším autorem je pan Romeva i Rueda. Děkuji mnohokrát. Chtěl bych říci, že jsme všichni zodpovědní za to, co se děje v tomto regionu, protože tady je rezoluce OSN 2025, eh, která říká, že všechny státy mají povinnost pohnat z odpovědnosti a ke spravedlnosti všechny, kteří spáchali zločiny, především ty, které se týkají násilí, dívek, žen, jejich zaužívání. Čili Pochopitelně je to horší než pouhé odsouzení. Měli bychom volat k odpovědnosti místní vládu, také aby OSN provedla konkrétní kroky eh, ve světle těchto hrůz. Koňská vláda například chce vyvinout násilí proti ženám jako určitou prioritu a vytvořit mechanismy jako vytvoření eh, určité spravnosti, jak prosazovat eh, pravdu, čili je tady národní kampaň páchat násilí na ženách a v podstatě je to potlačování práv žen. Co se týče komisy, je, přišla chvíle, abychom vydali indikativní programy a také program pro tuto zemi s cílem eh, sexuálního násilí a znásilňování musíme právě bojovat v této otázce proti beztrestnosti. Musíme vytvořit eh, fond eh, DCR a musí to být priorita, která zajistí sociální lékařskou podporu všem obětem sexuálního eh, násilí. To znamená, aby tyto ženy nebyly vystavovány dalším zločinům. Děkuji a další řečník paní Stajfler. Paní předsedkyně, drazí kolegové, Opětovně, bohužel, parlament musí tvrdě odsuzovat masivní znásilňování, což je čin, který je zcela beztrestný eh, v Koňské demokratické republice. Máte problém s vaším mikrofonem, můžete ho změnit? Ne. Teď to funguje, nefunguje. C'est bon? C'est bon? OK. Promiňte. Takže paní předsedkyně, drazí kolegové, opětovně bohužel náš parlament je nucen odsoudit masivní znásilňování, kterému dochází beztrestně v Koňské demokratické republice, zvláště v Jižní Kivu. Munosko nedokázalo zajistit postačující ochranu proti masivnímu znásilňování a je tedy na vládě této republiky, aby zajistila bezpečnost na svém území a ochránila civilisty. Prostředky, které jsou udělovány, jsou dávány pouze malému počtu obětí. Je důležité, aby komise poskytovala humanitární pomoc této republice. Plán na, rezolut, na vyřešení těchto konfliktů upřednostňuje vojenské zásahy a to je neúspěšné. Řešení tohoto konfliktu musí být politické a můžeme pouze litovat, že mezinárodní společenství nemá dostatek odvahy v tomto smyslu. Na závěr bych řekla, že média sehrávají také důležitou roli, nesehrávají vždy a pro to, aby mobilizace zůstávala silná, aby bylo veřejné mínění mobilizováno. Tady je velmi důležitá médií. Děkuji a nyní paní Šáke, další autorka. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní komisářko, kolegové. Systematické rozšířené znásilňování jsou zločiny proti lidskosti podle Charty Spojených národů. Existuje mandát proti eh, tomuto eh, dění, ale jestliže tento mandát není dostatečný, pak je třeba ho posílit a také Spojené národy musí eh, nezávisle vyšetřit to, co se děje centrální roli musí sehrávat také média, ale je třeba, aby se stanovily jasné priority ve prospěch boje proti eh, násilí a zejména násilí sexuálně motivovanému. Zatím funguje beztrestnost. A to, že tento stát má tolik problémů, je třeba zvýšit pozornost. To znamená právě toto eh, protože mnoho obětí pouze tiše trpí. Eh, my také žádáme, aby byly, byla větší transparentnost v oblasti konfliktu o eh, těžbu minerálu. Ano, děkuji a ještě eh, paní de Kaiser na minutu a půl, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. s velkou emocí a také hrůzou předkládám dokumenty o těchto znásilňovaných ženách na východě Konga. Není to poprvé a musíme se k tomu vrátit a neustále o tom hovořit. Nevěřím, že tam je taková bezmoc. V podstatě je tady zákon, rezoluce, dnes se připravuje v Kongu eh, zákon, aby tam byla jurisdikce, která bude řešit přesně tento typ zločinu. Je to politické vyjednávání, které v této části země, kde probíhá občanská válka. Takže chtěla bych také říci, že jedna věc, která mě eh, přijde naprosto nechutná, navštívali jsme tyto ženy. Slyšeli jsme je zde v parlamentu. Ty, které byly znásilněné, nemají ani právo eh, na eh, dobrovolnou Eh, dobrovolný potrat a musí potom vychovávat tyto nechtěné děti. A je to jejich právo a vážení kolegové, když eh, to dáváte eh, na naléhavé dotazy, že se nesmí povolovat potraty, tak v podstatě berte také v potaz znásilňování. To je naprosto výjimečné, je tam, jsou tam ženy, 300 žen více, ty, tyto ženy musí vychovávat děti, které nechtěly a potom je nechávají na ulicích v Kongo. Jsou tady lidská práva a doufám, že to budeme řešit jinak jinde a toto situace je naprosto ne- nepřijatelná. Ano, nyní je jménem politických skupin EPP, pan Kačmárek. Jednu minutu, prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, situace Kivu je velice složitá, protože tento konflikt probíhá celou řadu let a toto je výsledek každodenního znásilňování a násilí. Lékaři bez hranic už léta se snaží pomáhat právě obětem znásilnění. A já souhlasím s paní Jiri Kajzre, je to skutečně frustrující, že ve východním Kongu počet znásilnění na občanech se rozrůstá, musíme o tom opět hovořit. Ale ano, právě o tom musíme hovořit, protože sexuální násilí je něco, co nemůžeme přijmout a nemůžeme mlčet. Armáda nedělá příliš mnoho, aby pomohla. Není dobře proškolená, vycvičená, nemá zbraně a někdy také samotná armáda znásilňuje Čili musíme naopak pomáhat obětem. Místo toho, abychom eh, utráceli 7 milionů euro na místní volby, tak bychom měli takové peníze, tyto peníze dát eh, státnímu žalobce, aby je odsoudil. Paní Gomez, eh, prosím na minutu. Sexuální násilí v Jižní nebo by mělo být předmětem vyšetřování a musíme potrestat pachatele. Musíme bojovat proti beztrestnosti a zabránit tak dalším hrůzným činům. Evropská unie musí z této otázky udělat prioritu z hlediska spolupráce s touto republikou a musí říct, jaké podniky se účastní na těžbě minerálu a které podporují armádu a jednotky v těchto úděsných činech. Evropská unie společně s končskými úřady musí také upozornit a zabývat se dalšími eh, činy, které se týkají například vězení a pana Šikaja, který byl začen, byla vypracována černá listina, podle které není možné tyto osoby eh, propustit. Je to skutečně kavkovské prostředí. Lidská práva jsou pošlapávána v KDR. Čikaja musí být okamžitě osvobozen. Děkuji mnohokrát a jménem LD paní Bilbao, na jednu minutu, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě jednou chceme říci, že ženy jsou oběťmi tohoto konfliktu. KDR Sexuální násilí je opětovně používáno jako ničivá zbraň protivníků. Jsou tady ve hře ekonomické zájmy. A v důsledku toho, kdybychom využívali více to, co můžeme využít v obchodě, a také z hlediska těžby minerálů, takzvaných minerálů konfliktu, měli by, mohli bychom zajistit více míru. Vyžadujeme větší kontrolu a tato rezoluce se zaměřuje na demokracii právě proto, abychom se vyhnuli násilí a válce. To znamená, že evropské instituce musí být odvážnější a podpořit politický proces, protože je to díky politickému procesu, kterým se mohou vyřešit tyto konflikty. Děkuji a jménem EKR. Pan Čarněcký, prosím. Děkuji. Je nás zde velice málo na plenárním zasedání ale jsme stále zde a žádáme jménem Evropy o spravedlnost. Tento hlas musí být vyslyšen. Hovoříme o nejchudší zemi eh, v Africe, nicméně tam existuje naprostá anarchie. Na druhé straně moc, síla autoritářský režim jsou velice silné, protože mají vše v ruce. Někdy policisté, někdy členové vojenských složek mohou rozhodnout o životě a smrti lidí, což je naprosto nepřijatelné. Musím říct, že Evropský parlament opět řeší tento problém a opět vysíláme velice silný, jasný signál konžské vládě a žádáme ji, aby chránila své vlastní občany. A na závěr bych chtěla říci, že, jak říkal pan Kačmárek, je pravda, že musíme uvažovat o tom, jakým způsobem používáme finanční prostředky daňových poplatníků právě v této zemi. Jménem EFD, pan Belder, prosím, máte, máte minutu. Eh, děkuji mnohokrát, eh, paní předsedkyně. Před několika hodinami jsem měl dlouhý telefonický hovor s jedním eh, pracovníkem, dobrovolníkem, eh, který eh, pracuje v Kivu a byl velice potěšen, že právě Evropský parlament se dívá na naléhavou potřebu těchto obětí, které jsou v KDR. Velice se zasazuje o jejich práva. Naše mezinárodní úsilí se dnes odpoledne musí zaměřit na beztrestnost v případě těchto strašných zločinů, které, ke kterým dochází ve východním Kongu. Máme tam jednotky OSN a také tam lidé trpí. Nicméně lidé také mlčí o tom nespočtu obětí a masových znásilňováních. Eh, právní vyšetřování těchto případů bylo pozastaveno, protože je tam hrozba odplaty, což není dobrý signál právě pro tyto oběti a jejich rodiny. Za nezařazené pan Obermajer na dvě a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Zločiny proti lidskosti KDR bohužel mají tradici 150 let. Víte, že docházelo k vývozu například zboží z hlediska belgické kolonie, byly tady trokářské plantáže a docházelo skutečně k vykořišťování. Víte, že v mnoha vesnicích Eh, obyvatelé byli trestáni, docházelo k byčování, eh, hromadným popravám a také k násilňování. Koloniální Evropa eh, tady má určitou odpovědnost. Je to jakýsi začarovaný kruh přes generace. Vidíme tady nové násilí. Vidíte, že tady je snaha opět demonstrovat sílu, ponižovat tyto oběti, zraňovat je. Vedle žen jsou trestány celé rodiny a vedle psychického a fyzického násilí znásilnění je vnímáno jako hanba. O to více, pokud tyto ženy jsou těhotné a jsou tedy zavrhovány svými rodinami. KDR není schopno využít vlastní vojska, aby nastolilo pořádek. V některých ojedinělých případech to tak bylo, ale minimálně se poskytuje ochrana. Jsou to zločiny proti lidskosti, ty nesmíme tolerovat, zvláště z hlediska finančního tlaku bychom měli působit na KDR. Evropa by měla podporovat nastolení práv. No. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k jednotlivým řečníkům. Jako první bude paní Makové, prosím. Thank you. Děkuji mnohokrát. Kondamnă crimele din provincia Chivul. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Odsuzujeme zločiny, které probíhají v jižní Kivu, kde znásilnění je vnímáno jako zbraň. 40 znásilnění denně je tady pácháno a často pachatelé jsou buď vojáci, anebo členové armády. Během té doby sociální pomoc, lékařská pomoc krutě chybí a pachatelé těchto zločinů nejsou nikdy potrestáni. Měli bychom chránit oběti. 170 obětí bylo zaregistrováno. Jsou to svědci, kteří by mohli být svědky objektivního vyšetřování z hlediska těchto násilných činů v červnu. Chceme, aby tato situace skončila, aby beztrestnost skončila. Žádám komisi, aby vyčlenila dodatečné prostředky na boj proti sexuálnímu znásilňování a poskytla dodatečnou pomoc obětem. Finanční tlak EU musí být využit. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní předsedkyně. Eh, sexuální znásilňování Sexuální znásilňování je, je nejhorším, nejodpornějším typem zločinu. Kongská demokratická republika je, eh, vidí je tuto, tyto zločiny jako určitou epidemii. Nejsou tam žádné národní zásah, žádná opatření, která by mohla zastavit tyto zločiny. Také tam panuje beztrestnost a znamená to, že i když jsou tam jednotky OSN, tak nejsou vůbec schopny zabránit těmto zločinům. Já si myslím, že Evropská unie by zcela jistě měla jít velkým příkladem. Měla by pomoci především obětem, rodinám a také potrestat zločince. A také mezinárodní monopoly velké nadnárodní společnosti těží z levné pracovní síly, a zneužívání a využívání místních přírodních zdrojů. Ty by měly také přispívat k této epidemii. Děkuji. To jde o velkou tragédii a velký skandál. A to skutečně je obrovská tragédie je to, tato země, toto provincie je vlastně hlavním městem znásilňování ve světě a to je strašné. A je to všechno kvůli přírodním zdrojům, které ničí společnost kolem sebe, prohlubují chudobu a dopadá to zejména na ženy a na děti. V červenci došlo k několika desítkám znásilnění a to samozřejmě je obrovské Eh, obrovská tragédie jak pro ty znásilněné ženy, tak potom pro děti, které se narodí z, těchto, z tohoto násilí. Je třeba působit na tamnější vládu, aby eh, si toto vzala jako prioritu, tedy boj proti eh, těmto strašlivým činům a potrestání vyníků. Děkuji paní Kretu na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, není to poprvé, kdy hovoříme o situaci v KDR a kdy odsuzujeme nejenom úděsné činy, které byly spáchány v této zemi, ale také pasivitu končských úřadů během posledních pěti měsíců. Pouze 12 vojáků bylo předvedeno před justici. Zprávy OSN hovoří o čtyřech z těch tisících žen, které byly znásilněny v posledních deseti letech a 48 žen jsou vlastně znásilňovány každou hodinu. Tato humanitární krize je provázena beztrestností. Znásilnění je tabu. Tyto ženy jsou vylučovány z rodin. Všechny tyto ženy, které nahlásily, že byly znásilněny v Jižní Kivu, nám mohou pomoci svým svědectvím, proto žádám komisi, aby se více zabývala lékařskou péčí, asistencí. Chci, aby tento případ byl řešen u Mezinárodního tribunálu. To je jediná možnost, jak bojovat proti beztrestnosti. Zároveň žádám představitele evropských vlád, aby poskytli povolení pobytu těmto obětem v Evropě. Nyní se dostáváme ke každý a já musím říct, že tady mám více žádostí do diskuse, než jsem čekala a než budeme moci také říci. Ale pokud budete dodržovat eh, čas, tak uvidíme, třeba se to vejde. Takže paní Esaja jako první. Paní předsedající, ve východní části Konga je instabilita a panuje tam mnoho let válka. Eh, sexuální násilí je součástí eh, celého obrázku. Tisíce a tisíce žen jsou znásilňovány a jejich počet narůstá neustále podle mezinárodních eh, zpráv a podle dalšího eh, průzkumu zdá se, že realita je možná ještě horší, než jak eh, to popisují zprávy OSN. Existují zde revoluční milice, které se také zapojují do těchto zločinů a Evropská unie prostě musí použít eh, svůj velký vliv v Kongu, aby se situace zlepšila a aby tomu byl zasazen konec. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Opakované, zrůdné pos, nedodržování lidských práv v případě Konga a násilí proti ženám se musí řešit. Fyzické násilí proti ženám je jedním z nejhorších porušení lidských práv. Především se toho dopouštějí nejčastěji vojáci. To jsou ti skuteční pachatelé. Dochází k hromadným znásilňováním a oběti jsou celé rodiny, celé komunity a tato znásilňování pochopitelně nechávají hluboké jizvy na těchto ženách a dívkách, které nejsou schopny se s tímto v budoucnosti vyrovnat. Je důležité, abychom zajistili vyšetřování, abychom chránili oběti, aby tedy neměli špatnou pověst a musíme pomoci jak právně, ale také psychologicky. Pochopitelně eh, ve školení armády musíme také prosazovat školení o lidských právech a dodržování. Paní předsedkyně, já jsem pobouřen tímto masivním znásilňováním, ke kterému došlo v Kongu. Bohužel posledních 20 let Kongo bylo dějištěm tolika násilí, eh, že tam bylo více obětí než po druhé světové válce. Je to smutná tradice z hlediska těchto uděsných činů. Evropská unie musí osvědčit solidaritu, potrestat pachatele těchto uděsných činů. Musíme najít také trvalé řešení této obtížné situace které čelí Kongo. Ale rychle, rychle musí EU poskytnout finanční pomoc na boj proti sexuálnímu násilí. Musíme pomoci těmto obětem. Hlavní priorita by měla být lékařská odpovídající péče a začlenění těchto obětí do společnosti. A musíme se ujistit, že peníze budou skutečně doručeny obětem. Eh, paní předsedkyně, my jsme dvakrát ve výboru pro lidská práva uvítali delegaci eh, žen z východního Kivu a pokaždé nám podávali zprávu o těch hrůzách, které se tam odehrávají a o tom, jak tam vypadá život žen. Také minulý týden jsme si bohužel museli eh, od těchto zástupků vysehnout to, že eh, v loňském roce eh, není zcela pravda, že by se zástupci EU setkali s těmito ženami a naslouchali jim, což, o což vlastně oni velice stáli. Bohužel naopak se zastavují i rozběhnuté projekty. Já to tady spojuji také s otázkou na komisi a prosím, aby komise toto zjistila a případně skorigovala. Bylo by velice špatné, kdyby takovéto projekty, které jsou tady proto, aby pomáhali obětem, nemohly dále fungovat. Děkuji vám, paní Korola. Děkuji, paní předsedkyně. Tato válka Demokratické republice Kongo sebou přinesla také velkou míru sexuálního násilí, především ve jižním Kivu na východě země. A je naprosto jasné, že OSN a mírové sbory nenaplňují úplně svůj úkol. Zdá se, že znásilnění je používáno jako válečná zbraň a dochází k neustálému opakování těchto zločinů každý den. Musíme je odsoudit, je to naprostá tragédie. Uplynula spousta času předtím, než jsme se pokusili s touto situací něco udělat. Musíme zastavit tyto hruzy, tato znásilňování právě v Kivu. Demokratická republika Kongo si musí stanovit prioritu, že musí pomáhat těmto lidem a musí pohnat eh, pachatele před soud. Děkuji. Děkuji mnohokrát, eh, paní Smolková. Děkuji pěkně za slovo. Keďže... Děkuji. Děkuji za slovo. Koňská lidová republika má nedostatky v soudním systému. Také co se týče ozbrojených skupin, já tedy vítám prodloužení mandátu OSN do 30. června 2012, ale zároveň chci také apelovat na zástupce generálního tajemníka OSN eh, v Konžské eh, republice, aby tento mandát byl důsledně naplňován, aby se nestávalo, že by eh, v misijních táborech vojáci znasledovali ženy, děti, rodiny, tak jako tomu bylo. Musíme přijímat toto striktní usnesení, to se týče páchání nepravosti po celém světě a vysíláme tam celé armády. A k genocidám v Africe jsme velice benevolentní, protože jak jinak nazvat události v této zemi v letech 98 až 2003, kdy zahrnulo 5,5 milionu lidí, což je stejně jako eh, počet obyvatel na Slovensku a 2 milionu lidí bylo vyhnáno ze svých domovů. Čili přispějme přísnějším eh, usnesením, ochraňme

ale nejvážnější podle mého slova jsou slova paní de Kaiser, která byla na místě, která konkrétně zažila veškeré utrpení populace, veškerý děs mezi ženami a dětmi. Všechny tyto situace musí skončit. Budeme důrazně požadovat, aby toto bylo ukončeno. Budeme potom volat tady a v evropských institucích. Koňské úřady musí zahájit vyšetřování, potrestat pachatele a stejným způsobem je nutné poskytnout lékařskou, psychologickou a právní pomoc všem obětem, které by se měly účastnit ochranného programu. Mezinárodní společenství, zvláště ženské organizace, musí reagovat a musí skoncovat s touto situací. Ano, a na závěr Kačman. Děkuji, paní předsedkyně. Budu stručný. Tato znásilňování probíhají desetiletí, proto musíme udělat něco zcela zásadního. Je důležité, že podporujeme nevládní organizace, které pomáhají obětem především v nemocnicích, ale prosím, mohu požádat komisi, aby přišla s legislativním návrhem, který bude podobný jako Dodd-Frank v USA, které navrhuje poskytování zpráv v případě konfliktních praktik ve výrobě. Ti, kteří naopak ještě těží na těchto hrůzách, musí být zodpovědní nemůžeme říkat, že členské státy to nechtějí dělat, pokud je na nás a na komisi, abychom sehráli vedoucí úlohu. Děkuji. A nyní má slovo paní komisařka Damanaky. Děkuji mnohokrát. Ráda bych poděkovala všem poslancům Evropského parlamentu za jejich zájem, za jejich citlivý přístup. Pochopitelně všichni jsme zděšeni Eh, těmi strašnými zprávy, které přicházejí eh, z Kivu, kdy ozbrojené skupiny systematickým způsobem znásilňují ženy. Tyto zločinci údajně jsou eh, bývalí mají mají, což jsou uprchlíci z koňské armády. Poté, když byl naukončen integrační proces, je to neslíchané, je to nehorázný zločin a všechny nás nesmírně znepokuje. Proto je tedy důležité, objasnit skutečnosti a přivést podezřelé před soud. V tomto ohledu jsme byli informováni, že státní žalobce Demokratické republické země Kongo, který je podporován Manusko, by měl získat právní důkazy a připravit soudní proces. Požadujeme místní úřady, aby řešili tyto otázky jako naléhavé záležitosti, aby nastolili spravedlnost. Nicméně chápu, že je to velice ponižující, je to hrůzné, čili musíme požadovat další kroky. Musíme se ptát, jaké prostřednictvím OSN, Bezpečnostní eh, rady a také Manusko. Pochopitelně podpora obětem by měla být okamžitou prioritou Evropské unie a Evropská unie se již zavázala, že poskytne lékařskou pomoc a také bude zmírňovat eh, utrpení. Souhlasím, že podpora obětem především v oblasti zdravotnictví je jednou z priorit. Chtěla bych vás informovat, že Evropská unie je ve vedoucí úlohy úloze, co se týče různých podpůrných eh, akcí a různých programů. Čili chceme eh, mít různé osvětové akce, také politické programy. To vše je součástí přístupu Evropské unie. Toto úsilí bude nadále pokračovat. Vážení europoslanci, sexuální násilí a znásilňování v této oblasti bude dále narůstat. Je tam 15 tisíc zpráv z roku 2009 podle údajů OSN. 15 tisíc znásilnění, případů znásilnění. Je tedy nesmírně důležité, abychom řešili kořeny samého problému a abychom zajistili, aby koňská eh, justice skutečně reagovala. Všechny tyto případy a i ty příčiny jsou známy. Jsou dány konfliktem, který neustále probíhal mezi různými složkami v Kongu v kontextu, kdy státní orgány a úřady nebyly činné. Výskyt sexuálního násilí také zhoršuje a také posiluje podřízené postavení žen po celé zemi. Také má velice negativní dopad na řadu dětí, tak jak říkala paní Kajzrová, tyto děti, které se narodí eh, ze znásilnění, aby napravili situaci, tak musíme pokračovat jak ve vojenských, tak nevojenských akcích proti rebelům. A v tomto ohledu je velice důležité nezapomínat, že tento typ konfliktu v celé řadě případů, včetně skupin, které nemají ani politický cíl, jsou to také zločinci ze sousedních zemí, tak v takovém případě z krátkodobého je tato situace velice složitá, těžko ji napravíme. Musíme nicméně přijmout eh, důležité kroky v oblasti bezpečnosti, co se týče eh, obrany, justice, policie. Tato špatná situace ještě zhoršuje danou situaci. Tedy Evropská unie naléhavě požaduje po konžských úřadech, aby si právě vytvořili nové priority, které budou řešit tyto problémy. zásadními co je zásadní, musí eh, zajistit pokrok v oblasti obrany, bezpečnosti, policie. Pokud ne, tak eh, nemohou zajistit trvalé udržitelné výsledky a také musí zajistit pokrok eh, v sociálně ekonomické oblasti. V období voleb zcela jistě jednotlivé demokratické politické strany by měly řešit tyto problémy, protože jejich země je v sázce. Musíme také poskytnout eh, pomoc v oblasti reform, v oblasti bezpečnosti pomocí nejrůznějších misí v dané oblasti a Evropská komise, stejně tak jako bilaterální pomoc, která by měla být poslána z členských států. Tyto aktivity musí věnovat pozornost boji proti sexuálnímu násilí a například Europol vyslal zvláštní tým expertů na násilí do Koma, což je Eh, město na severu Kivu. Také musíme poskytnout pomoc obětem. V tom musíme pokračovat. Evropská unie je připravená udělat více, pokud skutečně zajistíme pokrok s členskými státy a také s úřady v eh, eh, Republice Kongo v oblasti Kivu. Je to nicméně oblast, kde ta nejvyšší skutečná odpovědnost bude ležet na bedrech samotných představitelů a místní vláda musí prokázat především vedoucí úlohu a také, že nesejde z této cesty. Ano, děkuji. Máme tady šest eh, tedy návrhů usnesení. Tímto končím tuto rozpravu a nyní se dostáváme k bodu Indonésie. Řešíme otázku menšin a nejdříve dám